versuchen wir es noch einmal meine damen und herren. haben sie jetzt übersetzung? funktioniert nicht? okay. tak pokusíme se ještě jednou. Bylo mi řečeno, že tlumočení už teď funguje. Ještě jednou se zeptám. Slyšíte tlumočení, dámy a pánové? Výborně, to je fantastické. Dámy a pánové, tak můžeme začít. 9. května, vážené dámy a pánové, kolegyně, kolegové, to je Den Evropy. Robert Schuman se svou slavnou eh, Schumanovou eh, deklarací, prohlášením eh, položil základní kameny k dnešní Evropské unii. Podle mého názoru ještě nikdy tady neexistovala taková souvislost, kdy takového dne Evropský parlament současně se setkává na svém zasedání zde ve Štrasburku. A proto vás všechny srdečně vítám, jednak um, v příležitosti našeho malého slavnostního zahajovacího zasedání. Eh, v tom, tento den Schumana, den, den, kdy Evropské společenství uhlí a ocely eh, začalo existovat jako počátek Evropské unie, která ještě pořád může být vylepšována. Eh, technologický pokrok pak nastal a e, proto začneme ale teď, e, dámy a pány e, Štrasburského orchestru, kteří nám, kteří přijdou s malým koncertem. Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, dámám a pánům konzervatoře Štrasburku za tento nádherný úvod. Vážení kolegové, vážené kolegyně, 9. května 1950 Robert Schumann vyslovil následující věty. se nezmění eh, přes jednu noc a nevznikne jako nějaká mm, konstrukce. Evropa eh, bude mm, vytvářet konkrétní hodnoty tím, mm, že bude eh, dosažena solidarita. Ano, Evropa zažila bouřlivé časy. Možná dokonce teď stojí před rozhodující zkouškou která ukáže a více než kdy jindy je zapotřebí um, odvážných občanů a občanek, kteří se postaví k evropské jednotě. Je zapotřebí lidí, kteří uh, nás budou činit dělými a budou nám připomínat to, co je opravdu důležité. Některé z nich bych uh, rád necitoval. Někteří, kteří nám připomínají, se skutečně důležité mír, solidarita a vzájemná úcta. Důležité je to, aby mír, solidarita a vzájemná úcta byly prohlubovány. Důležité je prohlubovat nejen to, co nás dělí, ale prohlubovat to, co nás spojuje. Dámy a pánové, je na čase, abychom eh, bojovali za tuto Evropu. Neměli bychom eh, se nechat protivníky, neměli bychom se nechat eh, zvádět protivníky Evropské unie, protože odvahou a optimismem jsme schopni dále naši Evropskou unii posouvat ku předu. V pátek minulý, minulého týdne jsem měl možnost být ve Vatikánu a setkat se s papežem Františkem. Naslouchal jsem mu. Otázka zní, co se, otázka zněla, co se stalo s Evropou. S Evropou humanismu. Eh, s tímto průkopníkem lidských práv, demokracie a svobody. Co se s tebou, Evropo, stalo? ptal se papež. Domovem básníků, filozofů, umělců, hudebníků, mužů a žen vědy. Co se stalo s Evropou, o tom matkou národů, matkou velkých mužů a žen, kteří měli odvahu povstat, a sami jít a postarat se o to, když bylo zapotřebí obhájit důstojnost eh, jejich bratrů a sester. Papež řekl, že bychom, že vy byste se měli eh, znovu obrátit k zakládajícím otcům Evropy. Protože to byli oni, kteří byli ochotni, připraveni hledat eh, alternativy. Nové inovativní cesty a to ve světě, který byl příliš, se příliš zalekl teroru válek. A oni to neučinili sami, nedělali to jen proto, že byli vedeni nějakou myšlenkou Evropy, ale protože k tomu měli odvahu. To bylo něco nového, byl to nový model. Nový model míru a spolupráce. Model který překonal zničení a násilí, kterém žili a chtěli proti tomuto ničení bojovat. Dámy a pánové, je na čase, abychom za tuto Evropu bojovali. Nesmíme se nechat zastrašit protivníky Evropy ani svést na nesprávnou cestu. Můžeme a musíme pokračovat odvahou a optimismem a musíme naši Evropskou unii dostat ku předu prozíravě. 26. listopadu 2014 jeden velký muž, doktor Denis Mukwege, tady v tomto parlamentu vyslovil následující věc. ve světě, kdy se obracejí hodnoty, kdy násilí se stává každodenní záležitostí a banalitou, kdy nabírá forem, které jsme nikdy dříve nepovažovali za možné, je zapotřebí se tomu postavit. Stát se disidenty. Denis Mukwege nám řekl, lidská práva neustavují sama o sobě základní hodnoty Evropské unie, ale jsou rovněž předmětem něčím, co nám dává odvahu. A co by mělo dát odvahu vám eh, v jejich, vaš, vašich vztazích vůči zahraničí. V otázce lidských práv, na to bychom měli nahlížet jako na nástroj, pomocí kterého můžeme dosáhnout míru a vývoje eh, v ostatních částech světa. Tím, že eh, budeme propagovat demokracii a právní stát i v ostatních částech světa. A tento muž eh, zde vyslovil i přání, byl to, je to skvělý lékař, který, kterého jsme ocenili Sacharovou cenou Řekl, že Evropská unie pro něho, jak řekl, znamená naději. Naději, která nám může na pomoci při tom, abychom obhájili lidskou důstojnost a lidská práva, aby se to dostalo i do jeho země. Řekl, že jsou, je toto důležitější než nějaký ekonomický nebo finanční um, záležitosti či obavy. A 3. února 2016 nigerský prezident Buchary nám zde řekl, vaše problémy jsou rozdělení bohatství. Naše problémy jsou chudoba, eh, mor a eh, technický eh, nedostatečný vývoj. A proč vlastně na to vždycky tak rychle zapomeneme? Všechno toto, co tito muži, o co se snaží, o co usilují ve svých národech, um, o co usilují mezi svými pacienty. To tady máme každý den. A proto je na čase, abychom bojovali za tuto Evropu. Nemůžeme se nechat svést uh, a zastrašit protivníky Evropy. Musíme se tomu postavit uh, s prozíravostí, odvahou a optimismem a tak dostat Evropskou unii dál. Portugalský státní prezident 12. dubna teď ho budu citovat v originální verzi, ten řekl zde v tomto parlamentu, kdy pan Helde de Zuza řekl, generace, pro kterou Evropa, evropská generace byla kdysi snem. A sociální spravedlnost, demokracie a lidská práva. Evropa, o které ním já. Evropa, o které ním kdy eh, Tolikrát jsme tady trumfovali nad barbarstvím a totalismem. Toto překoná také hrozby náboženského izolacionismu a terorismu. Eh, tento člověk, člověk, který byl skvělým zastáncem evropské integrace, člověk, který vyslovil tyto věty zde v tomto parlamentu, byl v prvním volebním kole velkou většinou ve své zemi zvolen prezidentem. To je signál toho, že demokracie neznamená být proti Evropě, ale eh, že tady musíme být jasné, jasně se postavit eh, za Evropu, že je možné vyhrát volby pro Evropu. Musíme tak činit s optimismem a odvahou. A s prozíravostí těchto mužů pomoci, spolu s nimi musíme bojovat za Evropu. Je na čase, dámy a pánové, abychom tak učinili. A proto řekl Tomas Ilves, prezident Estonska, 12. února, když 12. února před námi hovořil, řekl, vojenská agrese a nemluví ani o výzvě eh, technologických změn, řešení, která se vracejí národům, státům, nás vrátí zpátky k situaci a éře před druhou světovou válkou. Do éry, kdy krátko zraká politika a obvinování sousedů vedlo k, k ztrátě, tam pro nás všechny. Vrátí nás to zpátky do éry, kde opět bude vítězit moc. A to znamená, toto jsme už zažili mnohokrát eh, v evropské historii. Prezident, řekl to prezident země, která se třásla komunistickou diktaturu a to postání občanů a občanek. A kterou přijala Evropská unie a zajistila stabilitu, bezpečnost a mír ve společenství národů a států. A to bylo umožněno i pro jeho zemi, pro Estonsko. Návrat eh, k národním státům. Toto nám říká zástupce této malé země, eh, která se vydobila eh, svobodou teprve přednedávnem, tedy návrat Eh, k, k nacionálnímu způsobu myšlení nás přivádí, může přivést do éry před druhou světovou válkou. A myslím si, že má pravdu. A proto si myslím, že se vyplatí bojovat za evropskou integraci. V den Roberta Schumana, kdy Evropa zcela nepochybně je ohrožena, kdy evropský duch by měl dostat podporu a nemělo by to být nic, něco, mělo by to být něco samozřejmého. Já jsem přesvědčen o tom, že převážná většina občanů a občanek v Evropě i nadále si přeje spolupráci mezi státy a národy přes hranice zemí že toto považuje za nejlepší cestu. V dobách, kdy eh, prožíváme krizi solidarity, v dobách, kdy eh, společná základna našich hodnot se začala otřásat, je nutné, abychom volání těchto mužů a žen, eh, volání Roberta Schumana, že Evropu nemůžeme postavit během jednoho dne a že eh, se bude zakládat na solidaritě. Toto je zapotřebí brát vážně. Ano, milí kolegové, kolegyně, vážené dámy a pánové, je na čase, abychom bojovali za Evropu. Všichni. Všichni Evropané, Evropanky, který, kteří věří v tento model e, národní demokracie jako nejlepší model pro eh, zajištění soudržnosti a míru. Toto je výzva pro všechny, aby povstali a aby už dále nemlčeli, aby se vyznali k naší Evropě. Děkuji vám. Das Protokoll und die angenommenen Texte zápis eh, eh, z dubnového zasedání jsou k